Prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit zasedání. Otvírám posedzeně. Ogłaszam znovění sesi Zahajuji zasedání. Zahajujeme zasedání, které bylo přerušeno 17. prosince 2009. A s velkým smutkem vás musím informovat, že paní Pilar Juárez Boal, eh, místo ředitelka naší mise v Haiti, eh, je stále pohřešována. Pokračuje hledání Eh, paní Bol byla dříve poslankyní Evropského parlamentu. Dnes eh, jsme v myšlenkách s Haitiany, kteří jsou postišeni touto velkou tragédií zemětřesení. Většina zemí Evropy již eh, zaslala svoji finanční pomoc a Evropská unie také vyslala 150 policistů. Je to nejhorší neštěstí v historii Haiti a jedno z nejhorších v historii lidstva. Odhaduje se, že také řada evropských občanů eh, mohlo zahynout a mnoho z nich je pohřešováno. Eh, nyní prosím minutu ticha.